Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Doufám, že můžeme zahájit naši schůzi, druhou část našeho workshopu o nařízení Brusel 1. Tlumočení je k dispozici anglicky, německy, italsky, polsky, neboli překlady. Takže dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Vítám vás ještě jednou srdečně, a to v polštině tentokrát. Mimořádně a Zvláště chci pozdravit naše hosty a chci se současně omluvit za komplikace, které se vyskytly před dvěma týdny. Uh, kdy jsme již plánovali společné zasedání, ale z důvodu výpadku elektrické energie v této části Bruselu a tím byla postižena i budova Evropského parlamentu, takže z důvodu tohoto incidentu jsme si nebyli jisti, zdali se toto zasedání vydaří či nikoliv a tak jak je to v takovýchto případech obvykle. Eh, dodatečně se vynožila pak nedorozumění, za která bych se chtěl mm, této, při této příležitosti omluvit. Současně vám děkuji, protože dobře vím, že jste velmi zaneprázdněni. Děkuji vám, že jste si opět našli eh, čas a přijeli eh, za námi do Bruselu, abyste nám předestřeli své pozice, své názory k tomuto nadmíru důležitému důležitému tématu. Je to materiál, na kterém v této chvíli pracujeme a tady jde zejména o e, změny úpravy e, nařízení Brusel 1. V našich pracách komisí právnej, kdy pomalu vypracováváme pozici e, v rámci našeho výboru takže se blížíme již do posledního stádia. My se zítra budeme věnovat pozměňovacím návrhům. Zítra dobíhá lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a pak eh, vypracujeme konečné eh, znění textu, které bude pak předmětem hlasování v našem výboru. Doufám velice, že budeme schopni ještě před koncem roku eh, tento materiál uzavřít. Na tomto místě bych chtěl srdečně pozdravit eh, naše hosty, pan profesor, pana profesora Burkharta Hesse eh, z Univerzity Heidelberg, dále paní profesorka Marie-Laure Niboye z Pařížské univerzity, pan doktor Jeremy Heyman, rovněž z Pařížské univerzity Sorbony, paní profesorka Ilaria Pretelli, z Univerzity v Urbínu, dále pana Alexandra Leitna z Velké Británie, stejně tak jako pana Floriana Horna, právníka z Německa. Srdečně také vítám zástupce Evropské komise a rady a všechny ostatní eh, hosty. A nyní k dnešnímu programu. V první části požádám naše hosty, experty, aby nám eh, představili eh, své pozice a rovněž na tomto místě děkuji eh, za to, že jste nám zaslali své poznámky a úvahy písemně, což nám určitě prospěje v průběhu prací a v návaznosti na to pak promluví pan profesor Burkhard Hess a e, to e, k výhradě e, veřejného řádu od Republik v rámci mezinárodního soukromého práva. To bude nesporně zajímavá prezentace. Návaznosti na to pak budeme mít ještě čas na otázky a odpovědi a kolem 12. hodiny bychom měli schůzi ukončit. Takže jako první eh, má slovo pan eh, eh, profesor Burkhard Hess z Heidelberské univerzity. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, srdečně děkuji, že mám dnes příležitost promluvit k aktuálním úvahám a reformnímu úsilí na řízení Bruselu 1. Já bych si dovolil tu podstatu eh, říci již nyní. Já se domnívám, že návrh Evropské komise k reformě Bruselu 1 představuje dobrý základ pro další diskusy. Eh, Základní nebo mm, zásadní eh, struktury by měly být přejaty, byť jsou ještě v podrobnostech eh, eh, nutné určité úpravy. Dovolte, abych eh, pohovořil také o zrušení exekvatory, dále o uplatňování nařízení ve vztahu k třetím zemím, dále o dohodách o příslušnosti soudu a arbitráži a pak ještě o několika dalších drobných bodech. Začal bych se zrušením exekvatury. To je podstatná část Vorschlags. Já se domnívám, že eh, nahrazení formálního exekvaturního řízení formulářem, eh, která, který eh, osvědčí po celé unii uznávání automatické přinese sebou významnou úsporu času i nákladu a to považuji za správné. V článku 45 a 46 eh, stanovené opravné prostředky a pojistky spočívají na zásadě, že soudy státu eh, rozsudku jsou primárně příslušné pro právní ochranu dlužníka. Toto odpovídá ehm, uplatnění aktuální klauzuly Order Public nařízení již nyní v členských státech. Eh, navržený a mimořádný ochranný prostředek ve státu výkonu obsahuje eh, důležitou pojistku vůči procedurálním pochybením. Já se domnívám, že můžeme souhlasit s úvahou komise, že eh, řízení, právně, právní řízení Eh, z pravidla vede k přijatelnému rozsudku. praxi členských států prakticky neexistují žádné případy, kdy by materiální order public eh, byl uplatněn úspěšně. Nicméně eh, kontrolní měřítko článku 46 návrhu nařízení by měl být rozšířen v tom smyslu, že výkon neproporcionálních eh, rozsudků může být eh, rovněž eh, pozastaven. Tím mám zejména na mysli rozsudky, které vedou k nadměrným úrokům anebo k náhradám škod podle právního eh, řádu eh, státu eh, rozsudku. Tato modifikace by ostatně znamenala i zařazení rozsudku Kromě toho kolektivní žaloby na náhradu škody musí být eh, upraveny samostatně. Další bod. Eh, uplatnění nařízení ve vztahu k třetím státům. Eh, v zásadě rozšíření příslušnosti soudu nařízení na třetí země mi připadá přiměřené. Nicméně jednotná úprava uznávání rozsudku z třetích států je rovněž žádoucí. Jinak eh, návrh komise mm, zůstane neúplný. A eh, to, že takováto úprava je nutná, dokazuje i článek 34 písmeno B o eh, uplatňování tohoto nařízení v třetích státech. Dovolte, abych se nyní e, zastavil u třetího bodu a sice dohody o příslušnosti soudu a arbitráži. Návrh, že prorogovaný soud e, rozhoduje o účinnosti dohod o příslušnosti soudu, vítám. E, toto ukončí e, neuspokojivou situaci takzvaných žalob, torpédo žalob v členských státech se zpomalenou justicí. A totež platí o navržené úpravě o arbitráži. E, nařízení nebo příslušná úprava je v článku 39, podle čehož by arbitrážní soud, respektive soudy členských států, v nichž probíhá arbitrážní řízení, e, e, má rozhodovat o účinnosti arbitrážní doložky. E, soud, který ve věci rozhoduje, musí zastavit řízení, jakmile je arbitrážní řízení zahájeno. Otevřená formulace tohoto článku 39 mm, tím pádem zohledňuje mm, eh, různé eh, postupy v členských státech s ohledem na mm, eh, kompetentnost nebo příslušnost arbitrážního soudu. Chtěl bych zdůraznit, že článek 29 odstavec 4 spočívá na úvahách eh, smíšené skupiny eh, odborníků, která eh, se stává jak z zainteresovaných stran z oblasti arbitráže, tak i z oblasti ostatních teda, řešení nebo oblasti urovnávání sporu. Já osobně jsem předložil velmi dalekosáhlý návrh, ale já sdílím eh, a podporuji i návrh této zmíněné smíšené expertní skupiny, považuji ho za dobrý kompromis. Dovolte, abych zdůraznil ještě něco. Kompromisní návrh, na rozdíl od určitých obav, nebo naproti obavám, eh, neznamená přenos eh, kompetencí na Evropskou eh, unii, protože výslovný předpis článku 1 odstavec 2 písmena D nařízení o tom, že eh, arbitráž je vyňata z nařízení, je výslovně zachována. Tím je přesun kompetencí i na pozadí um, úvodního ustanovení číslo 11 je po mém soudu um, vyloučen um, podle posudku Lugano 2 Evropského soudního dvora ne, nevyplývá nic jiného. A naopak uh, odchylný návrh zpravodaje parlamentu o tom, že rozsah platnosti nařízení má být nahrazen eh, rozsáhlou předností arbitráží. Eh, toto není zcela přijatelné, protože by to masivně omezovalo eh, evropské právo a vedlo by to k uplatňování národních procedurálních práv. Znamenalo by to, že budeme mít eh, nezřízenou konkurenci eh, eh, národních arbitráží a soudních respektive procedur, což e, není přijatelné, protože již e, v současnosti známe situace, kde e, v rámci uplatňování národních arbitrážních soudů tyto soudy v jednotlivých členských státech dospívají k různým rozhodnutím nebo různým výsledkům, byť se opírají o evropské arbitrážní právo. Já bych chtěl na tomto místě apelovat na to, aby parlament návrhy expertní skupiny intenzivně intenzivně projednal právě proto, že bylo dosaženo kompromisu a proto mi připadá tento návrh jako důležitý. Dovolte, abych se dotkl ještě dvou dalších bodů. Za prvé, eh, bohužel komise eh, nestudovala návrhy, které se týkají definice článku 59 a sice bydliště eh, fyzických osob. Šlo o novou formulaci této definice. A to z toho důvodu, že článek článek 59 nařízení definuje nejenom um, rozsah platnosti nařízení, ale i e, jiných evropských právních aktů. A e, odkazem na různá, e, různé právní řády členských států tento odkaz není šťastné řešení, takže tato mezera by měla být zacelena. A ještě druhý a poslední bod. Vítám návrhy o dočasné právní ochraně. To platí napřed pro definici předběžných opatření, která se týkají eh, též opatření o zajištění důkazů a proto uzavírají určité mezery v jurisdikci eh, v judikatuře Evropského soudního dvora. Ještě eh, chválihodné jsou další dvě inovace. Za prvé posílení a koncentrace pravomocí Eh, soudu, pokud jde o vydávání nařízení o předběžné eh, právní ochraně, eh, což musí být uplatňováno i v jiných členských státech. A rovněž vítám pravomoc soudu bez vyslechnutí žalované osoby, ale to by z pravidla eh, se mělo stávat pouze eh, eh, proti složení jistiny ehm, ze strany věřitele. Děkuji. Bardzo děkuji, paní. Děkuji, pane profesore, za vaše úvahy. Určitě později pro vás budeme mít otázky, především pokud jde o otázky o rozšíření fungování nařízení Bruselu 1 také na třetí země. To je podle mě jedna z nejobtížnějších záležitostí, pokud jde o změnu tohoto nařízení. Chtěl bych vás také informovat o tom, že ve výsledku naší práce už byly zmíněny určité koncepce. Poté, co si co jsme si vyslechli experty před dvěma týdny a přečetli jsme si stanoviska. Mezi jiným bych byl rád, abychom stáhli doložku jako ta, která je která má vždy přednost a zde souhlasím s panem profesorem, že by to byl problém při uplatňování práva společenství a práva členských států. A tuto situaci rozhodně nemůžeme připustit. Děkuji a předávám slovo paní Marie-Laure Niboye. Prosím, paní profesorko. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, ráda bych eh, v této prezentaci se omezila pouze na ty hlavní třecí plochy debaty, která dnes probíhá mezi komisí a především výborem pro právní záležitosti. A chtěla bych odkázat na své písemné poznámky, které byste si mohli přečíst, eh, abychom eh, objektivně analyzovali šest bodů, které byly předloženy k naší pozornosti. Především pokud jde o zrušení doložky o výlučnosti, takzvané exekvatury. Jsem velmi spokojena, že mechanismus navrhovaný komisí nabízí podle mého názoru vyvážené řešení, které by mohlo uspokojit všechny strany, protože na jedné straně usnadníme eh, uplatňování a uznávání rozsudků v Evropě a už nebudou probíhat žádné procedury exekvatury. To znamená, že se zruší formality spojené s touto exekvaturou, ale zároveň se uspokojí také ti, kteří nechtějí, aby princip vzájemného uznávání se stal dogmatem, který by členským státům ukládal povinnost eh, se zavřenýma očima prostě začít provádět rozsudek eh, z jiného členského státu. Je zde tedy možnost kontroly, která by měla být vykonávána na žádost obžalovaného. To je ta druhá část, která v podstatě vyvažuje celou eh, tuto debatu. Ale je zde ještě diskuze o tom, jak by tento, tato kontrola měla probíhat, jakým způsobem a kde. Já souhlasím s tím, co říkal náš zpravodaj pan Zvěvka. Já si myslím, že ten postup by měl být zjednodušen. Já opravdu nevím, proč by zde měly být tři různé kontroly, eh, tři různé způsoby, například tedy eh, v případě nekompatibility rozhodnutí, to by byl ten třetí případ. Eh, Ta eh, procedura musí být zjednodušena, musí probíhat to u jednoho soudce a podle mého názoru by to měl být ten eh, vykonávající soudce. Proč? Proč ne ten původní soudce? nebo původní soud. Proč? Protože právě ten vykonávající soud má nejlepší pozici proto, aby mohl posoudit, zda nejsou porušována základní práva tedy toho obžalovaného. Ukázalo se, že členské státy nemají stejnou koncepci základních práv a z toho důvodu se mně zdá, že je důležité, aby ta kontrola byla externí. Aby to nebyl někdo, kdo vydal to rozhodnutí, ale aby to byl někdo zvenku, protože zde potřebujeme pohled zvenku a tady jsme skutečně v souladu eh, s tou evropskou koncepcí práva na eh, rovný proces. Potřebujeme efektivní kontrolu. Navíc se mi zdá, že zde nemusíme stanovovat žádnou hierarchii mezi, členský, mezi základními právy, ať už se týkají procedury, tedy eh, řízení, anebo podstaty. Základní práva jsou eh, povinné pro všechny členské státy a evropské soudy, které rozhodly Může zde být eh, porušení práva na soukromí nebo majetkových práv. Samozřejmě, zatím ještě nemáme judikaturu, nemáme silnou judikaturu v této oblasti, ale ta otázka může nastat kdykoliv. A musíme, musíme chránit eh, toho obžalovaného. A dále zde máme něco, co zachází ještě dále než eh, dokument, který je dnes rozdán a který já jsem trochu ještě uh, pro publikaci upravila. Myslím si, že musíme si vyhradit eh, skutečnou výjimku pro veřejný pořádek, aby bylo možno eh, zachovat takzvaná policejní práva. Proč? Protože jinak by bylo velmi snadné obrátit se na soudy, jiných členských států, který, které takovouto legislativu neznají, potom získat rozsudek a potom tento rozsudek eh, uplatňovat i v jiných členských státech. Tímto způsobem eh, by skutečně eh, nastalo takovéto ježdění, výjíždění za soudy, soudní turistika a celá ta situace by se nám zhoršila, protože legislativa by směřovala směrem dolů k té nejliberálnější legislativě. Co to znamená? Evropská unie nemá právo harmonizovat tuto legislativu. A máme tedy nástroj k harmonizaci eh, soudních rozsudků, ale to by nám nemělo posloužit jako zadní vrátka k tomu, abychom harmonizovali soudní legislativu. Dále zde máme spory, kde by mohlo nastat to, že by základní práva byla nahlížena jako důležitější než jiná práva. Dále no zde máme otázku internacionalizace. Já už jsem k této otázce se zde zmiňovala posledně a říkala jsem, že je důležitá změna nařízení a internacionalizace působnosti tohoto nařízení. Připadá mně důležité, aby členské státy dostaly kompletní soubor pravidel a tímto způsobem by se zlepšila eh, koherentnost a čitelnost těchto pravidel. Podle mého názoru se musíme vzdát těchto národních reflexů členských států, které nikdy nechtějí přistoupit na jiné řešení než to, které uplatňují ve svém národním právu. Musíme uvažovat o společném cíli. A jaký je společný cíl? Mně se zdá, že je to zájem evropských občanů aby se zjednodušil jejich život, aby se zlepšil jejich přístup ke spravedlnosti, k justici a je to také zájem evropských občanů o posílení atraktivity systému, aby občané třetích států mohli počítat a mohli se spolehnout na předvídatelná pravidla a navíc přijetí pravidel tohoto systému mezinárodním systémem. Musíme si dát pozor na to, aby ten navrhovaný systém splňoval tyto cíle a aby byl skutečně lepší a přijatelný pro mezinárodní řád. Já si myslím, že systém, který navrhuje komise, je technicky lepší. Nebudu jej eh, z nedostatku času analyzovat, ale to eh, kritérium bydliště neodpovídá žádné logice. Když se podíváme na pravidla, která mají za cíl zajistit eh, princip blízkosti a princip ochrany slabé strany, je zde také úplná mezera, pokud jde o litispendenci, kterou musíme vyřešit a dále si myslím, že musíme také působit na ten zrcadlový reflex, která může vést k tomu, že se také omezí eh, působnost eh, určitých soudů a že se nebude neustále rozšiřovat. Dále se zde hovoří o reziduální kompetenci členských, eh, soudů v členských státech. Já si myslím, že bychom měli nahradit národní privilegie evropským privilegiem. Myslím si, že by to zajistilo efektivní ochranu a konstatuji také, že eh, bychom neměli uplatňovat tak protekcionistické právo a myslím si, že navrhovaná pravidla přes komisi jsou rozumná, samozřejmě mají své chyby, které už zde byly zdůrazněny, ale Všichni se eh, shodneme na tom, eh, že si musíme vybrat ten správný příslušný soud. Důležitá je také materiální nebo peněžní otázka, spojená s tím, že se obrátíme na soud ve třetím státě. Já si myslím, že já bych se spokojila s tímto návrhem. Je zde vždy ale prostor ke kompromisu, abychom rozšířili současná pravidla a ponechali ještě tu reziduální kompetenci pro národní státy. Pak je zde také otázka politického úsilí, pokud jde o internacionalizaci. V názoru nebo ve stanovisku 103 už bylo řečeno, že ten systém je globální a odkaz na národní práva je pouze součástí tohoto globálního systému. Navíc si také myslím, že Když budeme mít koherentnější a přijatelnější systém, tak by Evropská unie se dostala do silnější pozice v eventuálních eh, mezinárodních vyjednáváních, než kdyby vycházela jen z rozdrobených národních pravidel. Teď se ještě vrátím k otázce arbitráže a také eh, k doložkách o eh, příslušnosti soudu. Já souhlasím s uznáním té prioritní kompetence zvoleného soudu. Ale tato otázka platí pouze v případě, kdy zde máme litispendenci. V tomto případě eh, bychom mohli eh, založit eh, princip priority, absolutní priority zvoleného soudu, který by rozhodoval o platnosti. Já si nemyslím, že by to povzbuzovalo nějaké eh, zneužívací praktiky, myslím si, eh, že by se uplatňovala platná doložka prima facie. A souhlasím také s tím, co říkal pan Zvěvka, že by se kaskádovitě navazovaly zákony spojené právě s platností této klauzule. Myslím si, že bychom měli uplatnit jiný režim pro eh, doložky systému Bruselu 1 ve srovnání se s systémem. Systém Brusel 1 by fungoval pouze v případě, když by se to týkalo pouze členských států, anebo tedy členského státu a nějakého státu, který nepodepsal hákskou umluvu. Klidně můžeme mít dvojí systém. Arbitráž je velmi citlivá otázka. Chtěla bych k tomu říci dvě věci. Za prvé, status quo mně připadá nemožný, protože Víme, že judikatura by mohla zakázat i francouzům používat negativní princip kompetence, protože kdyby soudce uplatňoval rozsudek Oguzu, mohl by se tak zříct své zodpovědnosti nebo své tedy příslušnosti, která by vyplývala z bydliště obžalovaného. Myslím si, že je zde kompromis, který vyvolává stejné námitky jako zpráva Heidelberg. Vzniká zde konflikt mezi věcmi, to znamená, že strany jsou tlačeny k tomu, aby si vybrali státního soudce. A to je vlastně úplně proti tomuto principu. Budeme o tom hovořit ještě v rozpravě, ale v každém případě jsou k tomu tlačeny. A arbitrážní praktika se vyvíjí tak, aby tento státní soudce z toho byl vynechán. A myslím si, že by zde vznikla také externí kompetence mimo tedy Evropskou unii a to by bylo velmi špatné v oblasti, která je především pokryta mezinárodními úmluvami s třetími eh, státy, s třetími zeměmi, New Yorkskou konvencí, nebo tedy úmluvou, kterou podepsali všechny členské státy. Taky by se exkluzivně měla vyloučit eh, explicitní arbitráž eh, s výhradou eh, platné klauzule prima facie. To je taky velmi důležité, aby se reagovalo na ty praktiky, které fungují v některých členských zemích. Eh, například francouzská praxe ukazuje, že francouzští soudci se řeknou, své kompetence pouze v případě, když je zde velmi jasná klauzule nebo doložka, která eh, ustavuje arbitráž. Potom zde tedy máme příležitost pro soudce, aby tuto doložku zrušil a rozhodnul o podstatě. Potom, jak jsme říkali, je třeba dodržovat Newyorskou úmluvu a potom každý členský stát bude používat pravidla, eh, která mu budou připadat eh, nejvhodnější. Nechápu, proč komise říká, že by to byl návrat zpátky o 30 let, eh, ještě než platila pravidla a příslušnosti. To je podivné. Buď máte klauzuli, která tedy platí a potom jsme mimo působnost nařízení, anebo se tato klauzule zruší a potom budou uplatňována pravidla nařízení. Musíme vědět jednu věc, která by platila pro státního soudce, stejně jako pro arbitra. Každý soudce má kompetence k tomu, aby rozhodnul o své příslušnosti, vůbec nepotřebuje žádná pravidla pro mezinárodní příslušnost, aby řekl, že je schopen rozhodnout o své příslušnosti, o své kompetenci. To je trochu technická záležitost. My ve Francii říkáme, že je to vlastně možnost, kterou má soudce ještě předtím, než začne uplatňovat eh, různá pravidla o mezinárodní kompetenci. Eh, promiňte, že jsem hovořila tak dlouho, ale vezmu si slovo jenom jednou, tak proto děkuji. Eh, bardzo děkuji, paní Děkuji mnohokrát paní profesorce za tento cenný příspěvek který zase ukazuje, jak rozdílné jsou naše pohledy co se týče komunitární části práva, eh, v závislosti na tom také záleží na tom, z jakého úhlu pohledu na to nahlížíme. Zda je to v právní kanceláři, zda jsou to akademici či eh, lidé z ekonomické oblasti. A všechny tyto perspektivy vlastně se musíme snažit sladit. Přitom musíme samozřejmě vycházet z myšlenky, že dobré právní řešení, a sice Brusel 1, nesmí být zhoršeno, ale musí být bezpormečně zlepšeno. Potřebujeme jasné, transparentní, pochopitelné předpisy, které nepovedou k příliš velkým eh, rozporům a kontroverzím. Dnes je nesmírně obtížné hovořit o sjednocování na evropské úrovni a domnívám se, že to je aspekt, o kterém se dnes zcela jistě ještě zmíním. A teď dostává slovo pan doktor Jeremy Eyman, rovněž eh, z Paříže, ze Sorbony. Um, and... Děkuji, pane Zvěvko, dámy a pánové. Jak dobře víte, profesor Mervart zde dnes nemůže být a proto ho zastupuji. A to je důvod, proč také mluvím anglicky, byť jsem eh, eh, francouz, protože eh, mám jeho poznámky v angličtině. Chci se vyjádřit k eh, návrhu nařízení, eh, k němuž jsme se, co by experti, měli vyjádřit. Nicméně nebudu komentovat otázky arbitra, arbitráže a výběru Eh, soudu, což už bylo předmětem eh, referátu mých kolegů. Eh, za prvé zrušení exekvatory. Jak mm, profesor Mervat poznamenal v písemné podobě, toto téma má velký, velkou symbolickou hodnotu, ale vzhledem k malému počtu odmítnutí, uznávání a také odvolání, je ten dopad v praxi minimální. A proto eh, sotva můžeme profitovat z toho, když bude kontrola zachována, protože to má eh, malý význam a eh, nemá vlastně co dočinění s ostatními nástroji. Kromě toho se věc má tak, že určité e, e, záruky jsou nadbytečné. Pokud jde o e, národní systémy, a to také profesor Mervart v písemné podobě konstatuje, požadavky vzájemné důvěry je, jsou dostačující, co by obecné pravidlo a kontrola veřejné politiky. Já se domnívám, že otázky porušování soukromí nebo hanobení osob a tak dále nevyžaduje specifické lidské eh, zacházení, respektive zrušení exekvatury. Ale určitě eh, eh, tlumočníci se omlouvají, ale anglický projev je vás rozumitelný. Za druhé bych se chtěl zaměřit o rozšíření, eh, na rozšíření pravidel o eh, jurisdikci, pokud jde o ehm, obžalované z třetích zemí. Já se domnívám, že úprava nařízení eh, dává možnost zdůraznit určitou diskrepanci, která existuje ve stávající verzi nařízení, zejména pokud jde o ehm, prostorový rozsah. Žádná explicitní kritéria o speciální uplatnitelnosti nebo rozsahu platnosti platnosti se eh, v stávajícím nařízení neobjevují. Nicméně článek 2 obsahuje úpravy jak pro jurisdikci, tak i pro eh, speciální rozsah. Eh, úprava se snaží rozšířit pravidla jurisdikce a Eh, eh, to tak, aby eh, se vztahovala i na obžalované z třetích zemí. Je to například článek 2, který se týká osob, které stanou před soudem členských států. Konkrétně to bude mít dopad na mezinárodní soukromé právo. Když se podíváme na ustanovení, na o která se má nařízení opírat, článek 67, článek 81, tak eh, se zdá, že Evropská unie nemá eh, jurisdikci eh, pro rozšíření pravidel eh, jurisdikce eh, na obžalované z třetích zemí. Na druhou stranu ale přístup k soudům by měl eh, být snažší podle článku 67 a to v souladu s prostorem bezpečnosti, svobody a práva. Na druhou stranu článek 81 odstavec 2 F eh, stanoví, že eh, tato pravidla jsou nutná pro dobré fungování vnitřního trhu. I to eh, je ale omezeno podle mého názoru na území členských států. v Hákském eh, v rozhodnutí Hakského soudu v roce 99 soud eh, potrhuje, cituji, že předmět umluvy eh, nebyl, eh, nebo předmětem nebylo zjednotit pravidla, ale stanovit jurisdikci soudu, pokud jde o občanské a obchodní záležitosti mm, a usnadnit mm, výkon rozsudku. Já se domnívám, že toto posouzení je Um, uplatnitelné nebo se dá přenést i eh, na eh, nařízení. Pokud eh, by tato omezení nebyla ustanovena v umluvě. Druhá s tím související otázka je, zdali návrh má být schválen tak, v takové podobě, v jaké je anebo zdají, zdali mají být určitá pravidla eh, přepracována tak, aby měla reflexivní účinek. Já se domnívám, že takovýto účinek by měl být povolen. Konkrétně by to znamenalo, že jestliže určitá speciální eh, pravidla jurisdikce budou eh, stažena k soudům členských států. Mohl by to být prostředek na vyvážení um, uh, rozsahu platnosti nařízení. Nicméně stále se domnívám, že takovéto rozšíření není žádoucí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu doktorovi. Zejména vám, pane doktore, děkuji proto, že eh, toto byl poněkud jiný pohled extrateritoriality Bruselu 1, ale k tomu se zcela jistě také vrátíme. A teď dostává slovo paní profesorko Ilia Preteli z Univerzity Urbino v Itálii. Děkuji, děkuji. Já jsem opravdu velmi ráda, že jste mě pozvali a děkuji vám za tuto velmi užitečnou debatu. Využiju svého času k tomu, abych se zmínila o hlavních eh, bodech změny tohoto nařízení a budu hovořit také o tom celkovém eh, fungování, které by mohlo být eh, narušeno tou fragmentovanou změnou, která vyplývá z toho, že nám šlo o kompromis v Evropské legislativě. Budu hovořit také o exekvatuře. Bylo zde řečeno, že je to formalita, protože eh, pravomoc eh, odvolat se proti rozsudku eh, soudu členského státu už Brusel 1 dává těmto stranám. Soudce exekvatory teď nemá právo hájit ústavní hodnoty a také evropské hodnoty. To není případ ve Spojených státech, kde zahraniční rozsudky podléhají stejným eh, přechodným procedurám. Zrušení exekvatury ovšem není předmětem diskuze. Je to velký politický výsledek eh, v této reformě. Nicméně se zdá, že je zde všeobecná schoda ohledně tedy zajištění kontroly s výjimkou eh, podstatné veřejné politiky, která se uplatňuje jen výjimečně v otázce občanského a obchodního práva. Myslím si, že je zde výjimka, která se uplatňuje a která může znamenat opravdovou změnu, pokud jde o ochranu práv eh, evropských eh, obžalovaných. Druhá otázka je procedurální. Tam je otázka neuznání u tří různých eh, typů procesu. Pluralita by však neměla být eh, uplatňována v případě, kdy to není složité. Věci by měly být jednoduché. Já si myslím, že nejjednodušší reforma v podstatě spočívá v tom, že by se kontrola z fáze opozice eh, proti článku 43.1 posunula do opozice podle článku 46 tohoto návrhu. Navíc by tento postup měl být eh, jednotný ve všech členských státech, měl by být rychlý a měl by být také eh, schopný nejen eh, zmrazit výkon rozhodnutí, ale naopak jej urychlit. Pokud jde o žádost o neuznání, tak to je v mém případě to nejlepší řešení Tímto způsobem bychom nemuseli využít exekvatury a nestratili bychom eh, základní ochranu a nemuseli bychom vytvářet žádné zvláštní eh, postupy například pro defamaci a kolektivní žaloby. Pokud jde o vztah mezi Bruselem 1 a mezinárodním kontextem, tak tady jde o dvě věci. První se týká exorbitantní jurisdikce. Ta změna zakazuje uplatnit příslušnost soudu v zemi obžalovaného, když je zde silný vztah mezi tím případem a nečlenským státem. Já si myslím, že by to nemělo být uznáno tak, jak to je. Jde tam pouze o tu exorbitantní jurisdikci. Například Itálie popírá příslušnost, když ten, nebo odmítá příslušnost, když ten eh, případ je lokalizován ve třetím státě. Chceme zakázat nebo teda stanovit podobné zákazy v bruselském systému? Aby to bylo podobné jako v rozsudku o Guzu. Je to politická volba. Mohl by to být ústupek třetím státům bez jakékoliv reciprocity. Prosím, podívejte se do mého dokumentu a tam najdete navrhované řešení. Něco jiného je, že by jurisdikční pravidla členských států byla uniformní. 26 členských států by vykonávali jurisdikci za stejných podmínek. Pro mou zemi by to nebylo šokující řešení, protože Itálie už spontánně od roku 1995 5 rozšířila pravidla Bruselu i na eh, obžalované ze třetích států. Já si myslím, že by to mohlo být řešeno ve zvláštním nařízení, protože tato pravidla pro příslušnost soudu jsou jiná než pravidla stanovená v Bruselu 1. Chci to vyjasnit eh, u příkladu litispendence. Když je do toho zapojen nečlenský stát, tak eh, tento problém může být řešen pouze z jednostranné perspektivy evropské pravidlo může nařídit evropskému soudci, pokud eh, se na něj předtím, nebo pokud se předtím někdo obrátil na neevropského soudce, tak aby se vzdal svého práva. Neevropský soudce potom může čelit eh, paralelnímu sporu a může se rozhodnout nepokračovat v řízení. Uspokojivá koordinace mezi těmito dvěma soudci je možné pouze v případě, když oba dva soudci podléhají Bruselu 1, zatímco jednostranná koordinace ne vždycky brání průběhu paralelního řízení. A tato různá podoba pravidel o unilaterálním rozhodování jasně ukazuje, že zde vzniká tento problém ohledně litispendence a tak podobně, o čem tady hovořil kolega. Já si myslím, že uniformita by byla nekompletní a byla by dosažena také na úkor koherence. Já si myslím, že toto řešení musí být ještě více studováno, a to nejen na evropské úrovni, ale také se zapojením nečlenských států, jak ukazuje zkušenost eh, Luganské úmluvy. Uspokojivá koordinace je možná pouze, díky mnohostranným nástrojům. Jedinou alternativnou je vypracování ad hoc nařízení, jehož jediným cílem bude říci, jaká je jurisdikční pravomoc evropských soudců v případech, které nespadají do působnosti bruselského systému, jak o tom hovořil Jeremy Ayman. Tím by se vlastně rozdělily kompetence mezi soudci v systému. Třetí otázka je, zda litispendenční režim by měl být změněn, aby umožnil soudci, který je eh, vybrán eh, obžalovaným nebo tedy stranami, aby rozhodnul o jurisdikci. Ta změna přímo souvisí s torpédovou akcí, je velmi obtížné stanovit, jaká je důležitost, jaká je význam eh, této tohoto instrumentu a my máme málo důkazů o tom, jak se zneužívá toto pravidlo litispendence. Nicméně je tato problematika dostatečná k tomu, aby se změnilo všeobecné pravidlo, které dobře funguje? Pravidlo litispendence nám umožňuje nebo zaručuje předvídatelnost. Kdybychom toto pravidlo změnili, mohlo by to vést k tomu, že by se třeba pokračovalo v nějakém řízení před soudcem, který nemá žádnou jurisdikci. Změna tohoto systému litispendence by mohla vytvořit pouze zmatek a proto Lugánská úmluva z roku 2007 nemění pravidla ohledně litispendence a je důležité zdůraznit také, že změna související s tímto eh, rekastem by nám narušila návaznost mezi Bruselem 1 a Lugánem ten soudce, na kterého se strany obrátí jako první, je vázána důvěrností. Článek 29.2 návrhu je navržen způsobem, který si zaslouží schválení a může být také ještě omezen. Jak už jsem vysvětlovala ve svém dokumentu, mohly by zde být eh, nástroje, které by mohly bojovat proti tomu zneužívání, tomu italskému torpédu. Pak je zde také rozhraní mezi bruselským systémem a arbitráží. Návrh eh, zde zavádí výjimku na vyloučení z arbitráže, aby se eh, vytvořilo exkluzivní pole působnosti pro členské státy, kde tedy bude probíhat arbitráž je to v rozporu se zajištěním přístupu k justici, ke spravedlnosti. Arbitrážní dohoda by nám mohla narušit eh, přístup ke spravedlnosti. Ustanovení o arbitráži jsou eh, překvapivá, protože nejsou v souladu s cílem posílení a zlepšení přístupu ke spravedlnosti a dokonce hrozí, že to bude kompromitovat fungování celého bruselského systému. Máme zde tři hlavní síle, cíle. Eh, zlepšení předvídatelnosti tím, že se vytvoří jednotné pravidlo, pravidlo litispendence, dosažení spravedlnosti v jednotlivých případech, že bude e, zajištěna veřejná politika v případech neuznávání a je třeba také zajistit koherentnost bruselského systému, který by mohl být e, ohrožen tím fragmentovaným zněním změn tohoto nařízení. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát e, paní profesorce za mm, tento váš příspěvek. Vy jste toho řekla tolik, že se vůbec nechci pokusit udělat nějaké rezumé. Ehm, oslovila jste celou řadu významných otázek, kterými se zaobíráme velice často i u nás v našich debatách v Evropském parlamentu. A nyní si vyslechneme hlasy z praxe jako První dostává slovo Alexander Leighton ze Spojeného království. Děkuji, pane Zvěvko, a děkuji také, že jste mě opět pozval na toto formální zasedání. Budu se snažit neopakovat to, co jsem řekl na, před dvěma týdny na neformálním zasedání, ale snad bych prohloubil několik bodů. Dovolím si obecnou, eh, obecné pozorování. Ti z nás, kteří mají zájem o nařízení Brusel 1 a eh, před, jeho předchůdce, eh, to znamená umluvu Lugano a Bruselu, jsou e, zaskočeni e, úrovní europeizaci debaty o e, změně nařízení Brusel 1. Už to není debata mezi lidmi, mezi jednotlivými národními nebo z jednotlivých národních systémů, ale jde vlastně o debatu mezi účastníky téhož systému a to je velký pokrok v rámci legislativního systému a to vítáme. Chci učinit pouze několik poznámek k otázce exekvatury a mezinárodní mezinárodního právního řádu, ale učiním ještě i další poznámky. Za prvé o exekvatuře. Opět souhlasím s tím, co profesorka Preteli uvedla, že totiž klíčem této otázky je otázka uznávání a já nejsem spokojen s tím, že stávající návrh změny se týká pouze uznávání, protože máme tady určitý problém neslučitelnosti, který ale se nevyskytuje, jehož úprava se nevyskytuje v změně. A také nechci opakovat to, co jsem již o, o, řekl, to znamená vyloučení defamace z návrhu a také mi není zcela e, jasné, e, proč e, takzvané nezákonné obchodní praktiky nejsou předmětem této změny. Tak jak doktor Heyman a profesor Milwaukee řekli, máme co dočinění s malým počtem případů, ale to ještě není důvod anebo odpověď, protože tento malý počet případů eh, je důležitý. Ignorovat eh, důležité otázky základních práv eh, pro malo, malý počet lidí není správné. Já souhlasím s tím, že je tady potřeba rozšířit pravidlo stávajícího návrhu a zkušenost naznačuje, že určitý test eh, praktický text, test je velmi důležitý, zejména pokud jde o to takzvané forum shopping, neboli teda ta turistika eh, ve snaze vybrat si vhodný soud. Eh, jsem zneklidněn z toho, co se jeví být vědeckou debatou o e, rozdílu mezi procedurálním a hmotnou veřejnou politiku. To může být důležité z hlediska čistoty té konstrukce, e, ale já se domnívám, že to není důležitý e, rozdíl. Když porušíte základní procedurální práva, tak můžete i porušit hmotnou veřejn, hmotný veřejný právní eh, pořádek. Ehm, snažit se ehm, eh, rozlišování mezi těmito dvěma oblastmi v rámci nebo ehm, v zájmu určité čistoty je podle mě zbytečné. To jsou teda ty poznámky k exekvatuře, které jsem chtěl učinit. Dále druhé téma, kterého bych se chtěl dotknout, je mezinárodní právní řád. Několik eh, bodů k tomu. Za prvé, souhlasím s vámi, eh, pane Zvěvko, že to je oblast, která vyžaduje ještě hlubší eh, studium a experti tady naznačili, že zde jsou určité problémy, které musíme důkladně promyslet, ale to ještě není dostačující odpověď samozřejmě a proto mm, se domnívám, že eh, argumentace komise o aplikaci povinných eh, pravidel eh, není dostačující například směrnice takzvaný, o takzvaném timeshare nemá potřebné účinky, ale to je pouze ilustrace toho, proč to vyžaduje další studium. Také nejsem přesvědčen argumentem, že evropští zákonodárci si přivlastní eh, pravomoc eh, eh, přijímat zákony ve vztahu k třetím státům. To je pouze teoretická perspektiva, která je ale mylná, chybná. My bychom tím tvrdili, že okolnosti, za kterých bychom převzali pravomoci nad osobami nebo mm, zákon, pravomoc přijímat zákony o osobách třetích zemí, by neznamenalo nic jiného, než definovat okolnosti, za kterých bychom v rámci Evropské Eh, unie eh, uznávaly eh, rozsudky třetích zemí. Já se domnívám, že se tady vyskytuje určitý problém, protože je tady teoretické uznání, že e, reciprocita je důležitý, důležitá podmínka pro uznávání třetích států. To je důležité e, v německém právu a dalším, ale není to nezbytné. Můj vlastní systém je takový, který nikdy nezávisel na reciprocitě. Jsou zde jednoduchá pravidla o tom, zda uznat či neuznat eh, rozhodnutí eh, eh, třetího státu a tak dále. Ale to jsou velmi jednoduchá pravidla, která můžete přijmout, jestliže chcete rozšířit ten rozsudek na třetí státy. Nepotřebujete tady uplatňovat zásadu reciprocity, abyste tak učinili ty principiální body e, jsou takové, chci říct teda, že jsme zatím ještě nedostali, nebo se nedostali ke stádiu, stádiu kdy můžeme e, zrušit e, dosavadní pravidla. Komise uznává, že tady dochází k určitě určitému přijímání jednotných pravidel a to znamená také ohrožení eh, pravidel, která jsou opodstatněná. such as the choice of law of the forum, which is one of the uh, rules that um, my jurisdiction has. But uh, again, Ale Opět je zde potřeba proskoumat praktické dopady takovéhoto postupu, například e, zrušení výběru práva. E, to by e, samozřejmě ohrozilo komerční nebo očekávání obchodních stran nebo účastníků obchodních sporů a bylo by to krátkozraké a určitě by to ohrozilo mezinárodní e, podniky a také e, určité e, příjmy, které plynou do Evropské unie ve snaze o jednotný postup. Výjimka, kterou bych chtěl navrhnout, totiž Nyní potřebujeme reflexivní pravidlo pro výběr dohod o soudu ve vztahu k třetím zemím. Na je zde politická nutnost zajistit eh, pobídky eh, pro státy, aby eh, dodržovali Hákskou umluvu, ale to není vlastně dobrý důvod k ehm, oddalování rozhodnutí. My musíme tento problém řešit nyní. Nepotřebujete nutně ehm, k tomu zcela proskoumat článek 23 Hákská úmluva je dlouhodobým cílem, pouze Mexiko zatím ratifikoval tuto úmluvu po, eh, během těch eh, sedmi eh, let, od kdy to bylo schváleno. V Spojených státech je mnoho problémů, možná, že to nebude ratifikováno Spojenými státy nikdy. Vylučuje to určité kategorie důležitých mezinárodních soudních řízení. A ještě další body se týkají arbitráže. Souhlasím s profesorem Hesem, že je zde dobrý pokus pokus ze strany expertní skupiny a také eh, komise. Pokud jde o schválení návrhu v článku 29 4, eh, ale mám určité výhrady vůči, zdali to skutečně bude fungovat a eh, zabrání to rozsudkům soudu v případech, nebo jinými slovy, mám obavy, zdali to skutečně bude fungovat a zdali to zabrání soudům, aby přijímali rozsudky rozsudky, eh, když jde o osoby s bydlištěm v třetím eh, státu, ale nepovažují to za odmítání eh, práva nebo spravedlnosti. Soudci se mohou s těmito případy vyrovnat pokud jde o pravidla o výběru eh, příslušnosti soudu eh, v rámci Evropské unie, tak mm, ta pravidla jsou dostačující. Děkuji vám za pozornost. Bardzo děkuji. Děkuji panu Lejtonovi. A ještě zde máme jednoho hosta. Je to pan Florian Horn, právník eh, z Rakouska. Na začátku jsem říkal, že je z Německa, to jsem se samozřejmě zmýlil, je z Rakouska, prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane eh, zpravodaji. Já se ve svém ústním příspěvku omezím jen na malou část toho, co jsem eh, napsal do svého písemného materiálu. Zmíním se pouze o zrušení exekvatury, a o vztahu mezi Bruselem I a mezinárodním právním řádem a dotknu se také pravidel litispendence v případě soudních dohod které jsou určeny na potlačení torpédových akcí a krátce se zmíním také o otázce příslušnosti ohledně průmyslových či eh, kolektivních eh, žalob. Pokud jde o exekvatoru, tak tam plně podporuji to, co říkal profesor Hess, že postupy e-, exekvatury když budou zrušeny, tak budou jedině zlepšením. Druhá otázka je, když se tento formální krok zruší, tak zde vzniká otázka, že zde potřebujeme eh, určité mantinely, určitou pojistku, která bude uplatňována v rámci Bruselu 1 a otázka je, jakým způsobem. Mně ten návrh připadá velmi zajímavý a mám pocit, že to pro praktiky neskomplikuje věci. Zajímavý bod v návrhu komise je, že se zde přerozdělují pravomoci, pokud jde o vymáhání soudu, mezi eh, původním státem a státem, kde se vykonává rozsudek. Já si myslím, že toto pravidlo by mělo platit vice versa. To znamená, že by se na tomto základě mohl zcela zrušit tento rozsudek. A to je spojeno s otázkou reprezentace v řízení jako takovém. Současný systém, který zdůrazňuje stát výkonu rozhodnutí, znamená, že i když se vám v tomto státě podaří zabránit výkonu rozsudku v jednom z členském státu, všech ostatních 26 členských států bude moci dále vymáhat uplatnění tohoto rozsudku. A teď návrh komise přesouvá tuto pravomoc na původní stát a rozsudek může být eh, zneplatněn v celé Evropské unii a podle mého názoru se tímto způsobem zlepší a zjednoduší celý postup. Jsou zde i jiné věci, které jsou pouze relevantní a platné ve státě výkonu rozsudku a jiné, které platí ve státě, kde bylo přijato národní rozhodnutí. Já jsem přesvědčen, že ne všechny tyto věci by měly být uvažovány v tomto státě. Pokud jde o veřejnou politiku, já si myslím, že je velmi dobré rozlišovat eh, mezi procedurálním nebo tedy procesním a hmotným eh, veřejným eh, pořádkem už v jednom rozsudku z roku 2007 a také v nedávné studii z roku 2011 se ukazuje, že se nepříliš úspěšně uplatňuje hmotný odepublik. Kolega Leighton říkal, že by uplatnění této hmotné politiky mohlo vést k narušení veřejné politiky. Ale to není důležité. Tam jde o to, že by se vlastně neuplatňovalo právo právního státu a procesní, procesního veřejného pořádku. Působnost Bruselu 1 je velmi omezená, je omezeno na občanské a obchodní záležitosti. To znamená, že ty složitější záležitosti jsou z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. Proto si myslím, že je třeba více se zaměřit na procedurální ordre public. A když se podíváme na pozici Bruselu 1 v mezinárodním právním řádu, tak vidím, že by bylo skutečně dobré mít jednotná jurisdikční pravidla nebo pravidla pro příslušnosti soudu v celé Evropské unii. To by zjednodušilo život praktikům, ale navíc i pro občany by to bylo přehlednější a předvídatelnější, a to nejen v rámci EU, ale také pro občany mimo Evropskou unii, kteří by se mohli spolehnout na specifická pravidla pro určování příslušnosti. Reziduální jurisdikční pravidla, která navrhuje komise, jsou podle mě velmi zajímavá. A jsou také velmi užitečná až na malé změny, které by měly být provedeny. Myslím, že o tom neexistují žádné větší spory. Dává to národním soudům určité pravomoci. Soud v místě bydliště, nebo tedy v místě, kde je majetek lokalizován, má svá práva To je podle našeho názoru a podle názoru profesora Takahashiho velmi dobré, pokud jde o exorbitantní pravidla. Jasné, že to není většinové pravidlo, které by mohly přijmout všechny členské státy bez jakékoliv změny národního práva. Ale pokud jde, nebo tedy ve srovnání s ostatními jurisdičními pravidly v Evropské unii, musíme říci, že právě toto pravidlo je sdíleno největším množstvím členských států. Já navrhuji, že by se ten návrh mohl trochu upravit, aby se jasně rozlišilo mezi soudem v místě, kde je tedy umístěn ten majetek Musí zde být eh, jasná návaznost na tento soud eh, v místě majetku. Podle mě to zachází příliš daleko, protože už je to zahrnuto ve fórum necessitatis. Eh, já bych navrhnul, že soud v místě, kde je tedy umístěn majetek, by mohl být omezen pouze na peněžní žaloby nebo peněžní spory tedy tam je jasné, že rozsudek vydaný v Evropské unii by potom mohl být skutečně vymáhan, což u jiných sporů by bylo problematické. Pokud je o soudní dohody, já si myslím, že většina dnešních řečníků byla toho názoru, že zde může být problém s pravidlem uplatnitelného práva, které navrhuje komise a že by zde měla být určitá revize a že by mělo být vydáno poněkud složitější pravidlo v této oblasti. Já bych navrhl, abychom využili pravidlo, které už platí v režimu Evropské unie. Aby se použilo pravidlo Říma 1, aby se to tedy vztahovalo i na případy soudních dohod. V mém písemném materiálu to je podrobněji, takže zde nebudu zacházet do detailů. Chtěl bych eh, varovat před jednou věcí, a sice litispendenční pravidlo, pokud jde o volbu soudních dohod. Já nevím, jestli toto pravidlo může dosáhnout cíle, který si stanovilo. Já zde vidím takové malé nebezpečí, že navrhovaná pravidla by mohla vést ještě ke zlepšené torpédové akci. To znamená, i poté, co se obrátíme na nějaký eh, soud na základě platnosti tohoto nařízení, eh, tak strana, která se snaží zneužit systému nařízení Brusel 1, by se mohla obrátit na jiný soud a tvrdit, že si tento soud vybrala na základě volby eh, soudní dohody. A teď podle toho nového návrhu ten soud, na který se obrátili strany jako první, by musel eh, buď pozastavit, anebo dokonce úplně zrušit toto řízení. A já si myslím, že to není pouze teoretická možnost, protože není nic snadnějšího, než prostě prohlásit, že jako žalovaný, jako obžalovaný, jsem si vybral soud eh, v rámci smlouvy, která obsahovala eh, různé eh, podmínky a tak dále. Takže to mám také dopodrobna rozpracováno ve své písemné prezentaci. A pokud jde o ten zdržovací účinek torpedovacích akcí, myslím si, že bylo lepší dát více pravomoci eh, národním soudům nebo i těm soudům, které byly zvoleny nebo vybrány jako druhé, aby pokračovaly v řízení. Musí zde být vysoká pravděpodobnost, že ten primární soud nakonec eh, nebude eh, mít právo vést toto řízení a že ten sekundární soud naopak bude mít příslušnost. A můj poslední bod, a budu velmi stručný, se týká průmyslových žalob. Komise zde navrhuje pravidlo v článku 85 svého návrhu, které je tak trochu mimo, řekněme když se podíváme na konečná ustanovení, závěrečná ustanovení. Já si myslím, že máme důvody k obavám. Pokud jde o společné působení nebo společné řešení hmotných a procedurálních otázek, především u průmyslových žalob. Je zde třeba právo na stávku. to není bezpodmínečné právo. Otázky veřejné politiky členských států musí být vzaty v úvahu. Podle nařízení Říma 2, článek 9, hovoří o aplikovatelném hmotném právu toho státu, kde eh, probíhá eh, žaloba. Pokud jde o procesní stránku, tak tam to žádným způsobem není zohledněno. Tam máme stará pravidla, která jsou dostupná ohledně příslušnosti soudu a máme zde také rozhodnutí Evropského soudního dvora, které jasně ukazují, že například článek 5, 3 a článek 6, 1 nařízení musí být uplatněn. A to může vést k výběru různých soudů, které by mohly být využity v těchto sporech o e, legálnosti a o škodách v rámci průmyslových žalob. A to by mohlo vést k tomu, že jeden soud společenství by mohl hovořit, nebo tedy rozhodovat o e, veřejné politice jiného členského státu. Například francouzský e, soud by mohl rozhodnout o tom, zda něco, co se odehrálo ve, veře, ve Velké Británii je legální nebo nelegální na základě svého náhledu na veřejnou politiku Spojeného království. A to mně nepřipadá rozumné, nebo nejsem si jist, zda je to rozumné. A proto ve svém písemném materiálu navrhuji, abychom se pokusili sladit eh, otázku hmotného práva a otázku procesního práva. Byl by to tedy stejný členský stát, jehož eh, soudy by byly příslušné k vyslechnutí toho případu a jehož eh, pravidla pro veřejnou politiku by se v tomto případě uplatňovala. Tam by zde byla exkluzivní jurisdikce pro průmyslové žaloby, které by mohly být uplatňovány například v článku 22 nebo eh, v jiném dalším článku, zvláštním článku tedy. Děkuji, že jste mi dali příležitost eh, přednést svou přednášku a doufám, že některé eh, z mých komentářů budou užitečné pro vaše další úvahy. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Horne. Tím pádem jsme uzavřeli vlastně e, část prezentací ze strany našich expertů. E, doufám, že jste všichni pozorně naslouchali a že jste mohli dospět k závěru, že existují oblasti, které nejsou sporné, jako například zrušení ekvatory. O tom se nemusíme navzájem přesvědčovat, že toto je nezbytné Eh, to není žádné politické rozhodnutí, ale spíše rozhodnutí technické povahy, protože život a praxe ukázaly, že tento nástroj již není nezbytný. Co se týče dalších aspektů, existují zde body, kde si zdáte být je zajedno. V jiných ohledech máte zase různé názory. Právě tak to vypadá v našem právním výboru v Evropském parlamentu a samozřejmě i v našich debatách, které vedeme s radou a komisí. Diskuse budou zcela jistě pokračovat i poté, co my završíme naši práci k Bruselu 1 a k novele tohoto nařízení. Možná, že budou v budoucnosti nezbytné i další reformy. Zbývá nám ještě trochu času na otázky, které lze položit našim expertům. Pakliže kolegyně a kolegové takové dotazy mají, můžete je teď klást. Prosím pěkně, pan Bodo. Děkuji mnohokrát. Já bych měl otázku na paní profesorku Preteli. Když jste hovořila o právních řízeních ve eh, spojení s arbitrážními rozhodnutími. Jednalo se o mezinárodní arbitrážní eh, rozhodnutí či o ad hoc rozhodnutí? I'm sorry, I, I didn't... Je mi líto, já jsem nepochopila otázku. Nevím, jestli je to věc překladu. You, you your... Když ve vašich úvahách o arbitraci, o e, arbitráži, e, hovořila jste o tom v, obecným, e, v obecných termínech, anebo rozlišujete mezi institucionální arbitráží a ad hoc arbitráží? Ne, Jedná se o institucionální arbitráž, samozřejmě. But, uh, may I... Ale vzhledem k tomu, že mám právě slovo, tak bych ráda něco dodala. Uh, protože se tady hovořilo o forum necessitatis a zdá se, že panuje zhoda o forum necessitatis. Já bych tomu ale řekla ne, nikoliv, protože to dokazuje, protože je to eh, neústavní eh, podle italského práva, protože eh, je to v rozporu s článkem 25, zejména se zásadou takzvaného přirozeného soudce rámce, který stanoví, že obžalovaný ví předem, kde může být žalován a proto e, výkon jurisdikce ex post je e, zakázán v naší zemi. Takže souhlasím s paní Merwot, která říká ve svém dokumentu, že jestliže chcete doplnit fórum například na ochranu lidských práv, tak, tak můžeme učinit, ale prosím, nezařazujte do toho, do toho forum necesitáty kompromis, protože to může představovat určitý problém eh, ve vztahu teda k této speciální jurisdikci a je to neústavní v našem systému, italském systému. A ještě něco bych dodala. A sice pokud jde o výběr soudu nebo soudních dohod, domnívám se, že režim výběru soudních dohod by eh, měl být podle článku 31 nařízení Brusel 1, protože to pravidlo je dobře formulováno. Možná, že by to mohlo být ještě upřesněno, možná a dotaženo eh, do dokonalosti, ale Nehovoří to o výběru práva nebo aplikovatelného práva ve vztahu k těmto dohodám. Myslím si, že je to dost detailní, možná by to mohlo být ještě specifičtější, ale neuplatňujte k dohodám o soudech další eh, práva nebo další systémy. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní Evelyn Regner, prosím pěkně. Já se chci zeptat na jednu věc, která je vlastně, se dotýká vlastně všech. Směřují na všechny tedy. Jsem si vědoma na základě výrazu vaší tváře, co eh, se týče eh, titulu 22, že i experti tady na to mají velice různý názor a různý pohled. Uh, Eh, co se týče vaší argumentace v souvislosti s článkem 22, jaký je váš argument právní jistoty, eh, který Evropský soudní dvůr eh, zavedl do nejrůznějších soudních rozhodnutí. Co to pro vás znamená v této souvislosti, když se jedná o to, aby co možná nejrychleji uh, obžalovaní i viníci co nejrychleji věděli, v jaké zemi tedy by došlo k obžalování k žalobě a e, podle mého názoru by princip právní jistoty nebyl dostatečný, kdyby se bralo v úvahu pouze reziduální hledisko. Děkuji mnohokrát Evelině. E, zcela zjevně nemáme takovou možnost, aby odpověděl jeden každý z expertů, protože bychom to prostě nezvládli časově, takže bych možná požádal jednoho či dva experty, a byl bych vám velice zavázán za to, kdyby jeden či dva z vás odpověděli. Prosím. Pan Leighton, prosím. Pan Leighton, vy jste se zmínil o článku 22, to je článek o e, výlučné jurisdikci. V praxi Myslím, že e, e, došlo pouze k jednomu typu problému, a sice ustanovení o, o právu společností, a e, s tím souvisejících řízeních kdy jde o statutární orgány podniku. Tady je problematika nebo problém vymezení, e, e, kam to až zasahuje. Jestli je to teda výlučně v jurisdikci příslušné, anebo zdali to spochybňuje rozhodnutí učiněné statutárními orgány. Rozhodnutí Evropského soudu o Ehm, ohledně odvolání e, e, e, jednoho irského případu. Tady se Evropský soud snažil pochopit tu otázku a zápasil s tím, ale domnívám se, že je zde dostatečná míra jasnosti, nebo jasná. Jedna z otázek, kterou nadnesl profesor Hess, je, zdali bychom měli usilovat o reflexivní účinek eh, těchto eh, pravidel ve vztahu k externímu světu, ke třetím eh, zemím. Myslím, že ano, protože by to určitě bylo konzistentní v některých ohledech s mezinárodním ehm, právem, ale potřebujeme určité pojistky, například když probíhá řízení ve třetích státech ohledně určitých práv, například v Turecku, Africe, Spojených státech. Tam by bylo přirozené, aby eh, ta řízení proběhla, ale eh, není žádoucí, aby to probíhalo v zemích, kde nemáme důvěru eh, v jejich právní řád hovořila o tom také profesorka eh, eh, Preteli, eh, Forum Necessitatis. Ale myslím, že právní jistota tady není problém v souvislosti s článkem 22. To není ten skutečný problém v souvislosti s článkem 22. Bardzo dziękuję e, panie Leighton i może já vykorzystám od razu e, i poproszę pan... Děkuji mnohokrát, abych využil této příležitosti, abych požádal pana profesora Hesse, aby nám poskytl odpověď na otázku, kterou se zaobíráme všichni, záruky. Záruky při eventuálním uznávání rozhodnutí ze třetích států, především s ohledem na země, kde máme své pochybnosti o právních systémech. Nikdo z nás eh, si jistě nechce nic nalhávat a nikdo z nás by netvrdil, že právní systémy všech zemí jsou eh, sobě rovné a demokratické a stejnou měrou uplatňují demokratické zásady. Eh, tady mám i já své pochyby. Eh, měli bychom tady eh, příslušnost bruselského nařízení rozšířit na třetí země. Máme tady dostatečné právní záruky a jistoty. Ano, děkuji mnohokrát. Já se nedomnívám, že nařízení a pravidla vzájemných uznávání dnešního nařízení můžeme bez pochybností přenést na třetí státy. To jsme také nikdy nečinili. Tato pravidla patří pouze v rámci dohody z Lugána. A dohoda z Lugána se uplatňuje pouze na určité třetí státy, když došlo předem k harmonizaci eh, eh, příslušnosti soudu. A, a proto můj návrh být důsledný a pravidla uznávání spolu upravit, by znamenalo, že bychom dokonce měli více překážek pro vzájemné uznávání s třetími státy, než jak je to v aktuálním režimu bruselském. A proto by muselo být také upraveno, zda soudní rozhodnutí eh, ne, mm, zda k němu došlo v exorbitantním místě. Eh, bezpodmínečně nutné ve vztahu s třetími státy, Eh, uchovat kontrolu veřejného pořádku bez omezení. To znamená kontrola veřejného pořádku jak v procesně technickém ohledu, tak v hmotně právním ohledu. Máme celou řadu Eh, judikatury z členských států, kde skutečně ten aspekt veřejného pořádku hraje velikou roli, ale považuji za reálné upravit tyto záležitosti a zavést jednotný režim. A to by pro právní jistotu v evropském justičním prostoru i s ohledem na strany z třetích stran, eh, stran mělo obrovskou výhodu. Eh, dovolím si připojit, pane předsedo, že tady nevidím vůbec žádné problémy s ohledem na kompetentnost a kompetenci Unie s ohledem na článek 81 eh, o fungování Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Eh, rozumím tomu, že to skutečně eh, byl polemický hlas adresován na pana Horna, že? Pochopil jsem to správně. Ale tuto polemiku tady nechceme vést dále, protože bychom rádi také naplnili program našeho zasedání a proto bych tuto otázku proto bych rád uzavřel naše diskuzi a rád bych přešel k dalšímu bodu. Dovolím si požádat pana profesora Hesse, aby nám přednesl něco k tématu interpretace a výzvy veřejného pořádku s ohledem na nástroje a s ohledem na mezinárodní právo soukromé. Prosím pěkně. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tady se jedná o studii, kterou jsme vykonali z pověření vědeckého, vědecké služby parlamentu na Heidelberské univerzitě. Odpovědní za to jsou kolegové Thomas Pfeiffer a já. Eh, my jsme měli odpovědět na otázku, jakým způsobem praxe ve členských státech Evropské unie vypadá s ohledem na aplikaci eh, doložky o veřejném pořádku ve všech dosud stávajících právních nástrojích, které byly zavedeny od 1. května roku 1999. Toto jsme učinili s ohledem na 23 členských států a sice na základě regio- pomoci regionálních zpravodajů text této studie a jejich jména jakož i dotyčné státy najdete v podkladech na straně 19. My jsme se dívali především na judikaturu Evropského soudního dvora, a také jsme zkoumali praxi v jednotlivých členských státech, které jsou uvedeny. A pokoušeli jsme se na základě detailních dotazníků získat co možná nejvíce informací. Já se vám pokusím stručně představit ty nejpodstatnější výsledky úhel pohledu našeho zájmu, a to vlastně z hlediska dnešního slyšení vlastně není vlastně žádný div, se týkalo především nařízení Brusel 1, protože tam lze nalézt také mm, většinu praxe ale zjistili jsme, že vlastně máme velice malou praxi k nejrůznějším právním aktům a proto musím nařízení Brusel 1 explicitně zahrnout do tohoto konstatování. Sice existuje několik publikovaných soudních rozhodnutí, ale aplikování, používání těchto rozhodnutí zůstává výjimkou, zatímco výhrada veřejného pořádku a um, uplatňování výhrady veřejného pořádku je ještě Eh, méně uplatňována, když se podíváme na odpovědi, které jsme dostali. Mohu velice stručně s ohledem na nařízení Brusel 1 konstatovat jednu věc. Musím vám říci, že to byl výsledek, eh, který dokonce překvapil i nás, i zpravodaje. My jsme se setkávali v Heidelbergu, eh, sešli jsme se na, v únoru tohoto roku, abychom diskutovali o výsledcích se zpravodaji a výsledek zní zcela jednoduše, prakticky neexistují žádné případy, v nichž by s úspěchem bylo aplikován, byl aplikován hmotný veřejný pořádek. Skutečně, mohu vám možná říct jeden jediný pozitivní případ, a to byl případ jednoho francouzského soudu, kdy eh, soudní rozhodnutí jednoho anglického souda mělo být uznáno, kde došlo k odsouzení zaměstnaného veterinárního lékaře eh, k nahrazení újmy, Eh, tento veterinář měl nést 85 škody způsobené, zatímco jeho zaměstnavatel jenom 15 a to ale teď nevyplývalo z rozsudku, že tady došlo skutečně k masivnímu obvinování dotyčného člověka a soud ve Francii řekl, tento, toto soudní rozhodnutí nemůžeme uznat. A myslím si, že to je docela zajímavý výsledek, který nás teď nenutí k jednostranným rozhodnutím, to si nemyslím ale je třeba samozřejmě vidět, že diskuse o veřejném pořádku e, jsou vedeny méně z praktického hlediska jako spíše z úvah, které vězí za veřejným pořádkem, což jsou samozřejmě také emocionální důvody, jakoby pocit, mám tady moji poslední jistotu, kterou mohu uplatnit vůči cizím e, soudním rozhodnutím a je to také pocit, že prostě eh, je možné zavést donucovací standardy v oblasti uznávání soudních rozhodnutí. A druhý důležitý bod této studie je otázka, jak vlastně postupují jednotlivé národní soudy s uplatňováním veřejného pořádku. Zda se odkazují na vnitrostátní právo, či zda se stále větší měrou opírají o evropské velká měřítka. A zde zejména v souvislosti s rozhodnutími Evropského soudního dvora eh, v kauze Grombach a Gambaci eh, naprosto zřetelný trend, že vnitrostátní soudy v členských státech uplatňují stále více evropská měřítka. To souvisí samozřejmě s tím, že Evropský soudní dvor, zejména v kauze Gambace, velice detailně uvedl jednotlivé hlavní směry, jak lze a jak je třeba uplatňovat veřejný pořádek. A italský soud, který měl uznat soudní rozhodnutí anglického soudu, protože se jednalo o vyloučení jedné strany celkově z řízení tak, eh, že by to vedlo k obrovské úhradě škody způsobené ale a tato strana nekooperovala se soudem a v konečném důsledku anglický soud řekl, tato nedostatečná ochota ke spolupráci je dokonce, byla dokonce přiměřeně potrestána a uznalo se anglické eh, rozhodnutí soudu. To je pro mě strašně důležité a dovolte, abych krátce zareagoval na další dva právní akty, o kterých jsme hovořili, zejména co se týče nařízení Bruselu 2a nařízení Brusel 2a je zajímavé z toho pohledu, že se tady jedná o intenzivní právní praxi a intenzivní judikaturu týkající se uplatňování rozhodnutí, zpětných rozhodnutí v případě, že děti jednoho rodiče byly uh, uneseny eh, proti vůli druhého rodiče ze země, v níž předtím pobývali. A tady máme také rozsudek procesního práva, kdy eh, na základě předběžného opatření došlo k automatického oznávání zahraničního rozhodnutí o zpětném působení či odvedení zpět, aniž se uplatnil veřejný pořádek. A praxe v soudech nám ukazuje, že v této nesmírně citlivé oblasti dochází skutečně k velikým deficitům ve výkonu. Deficit duplicity, které také vidí Evropský soudní dvůr, ve svých rozsudcích je otevřeně oslovuje. Musím k tomu říci, my jsme mm, e, vlastně před několika e, týdny měli zástupce Evropského soudního dvora u nás v jednom zasedání v Heidelbergu a diskutovali jsme to, protože tady to je velice citlivý, choulostivý problém, protože skutečně v této oblasti vzájem by měla být uplatňována zásada vzájemné důvěry a propaguje se tedy, ale bohužel neexistuje ještě kompletně tak, jak by měla a proto tady máme praktické problémy a já se domnívám, že to je třeba mít na mysli, když teď hovoříme o reformě Bruselu 2 a tážeme se, jak máme uplatnit, pakliže vůbec výhradu veřejnému pořádku a jak může být eventuálně nahrazena. Domnívám se, že tady zaznělo právem pan Horn to na to poukázal Alice také, že celá řada chybných rozhodnutí eh, eh, může být odstraněna tím, že se skutečně bude provádět v té první instanci u toho prvního soudu vše v souladu s platnými pravidly. Druhá úvada, úvaha, promiňte, komise, kdy se praví, Můžeme se zříci hmotného veřejného pořádku, protože máme nařízení Brusel 1, RO a Řím 1, kde máme ještě tuto výhradu veřejného pořádku a v této oblasti počítáme s výhradou um, veřejného pořádku, ale to si myslím není správné, protože ve většině případů se neuplatňuje cizí právo, tady se uplatňuje uh, ve většině soudů vlastní eh, předpis, stejně tak, jako to bylo v tom případě, který jsem tady uvedl, kdy se jednalo o uplatnění anglického práva. To znamená, že tady by první soud neuplatnil mm, eh, jistě eh, nějaký cizí, nějaké cizí právo a to, proto tady máme určité nebezpečí. A proto si myslím, že tato studie, kde máte také odstupnění jednotlivých názorů mezi mnou a panem Pfeifferem, protože já bych byl poněkud velkorysejší, přísnější, on je zdrženlivější, ale dospíváme k výsledku, že alespoň udržení určité další kontroly s ohledem na to, že rozsudek nesmí být neúměrný v hmotném výsledku, musí být nějakým způsobem zamontován. Tady, domnívám, tady myslím na dvě konstelace případů. Za prvé, může se stát, že vedlejší nároky, například na uplatňování úhrady úroků jsou neuměrné a tady potřebujeme kontrolu anebo také nároky na náhradu škody v podstatné výši. A pakliže tady dojde k nějakému neproporcionálnímu, neuměrnému rozhodnutí, měla by tady platit kontrola veřejného pořádku tak, jak ji se snaží zavést komise i ve smyslu kontroly přiměřenosti. Tady by i těch málo případů, které jsme za zapojili do naší studie, kde hrál veřejný pořádek hmotný svou roli, ty by mohly být do toho zahrnuty. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Bardzo děkuji. Děkuji vám, pane profesore, za tuto prezentaci. A táži se, eh, zdali k této prezentaci pana profesora Hesse má někdo připomínky, otázky. Není-li tomu tak, pak děkuji srdečně za čas, který jste věnovali této diskusi s námi. Vaše úvahy a připomínky byly nesmírně cenné a konec konců budeme mít možnost je využít v rámci naší legislativní činnosti poté, co ten eh, balíček změn eh, bude eh, um, sestaven, to bude zanedlouho, protože zítra je termín pro předkládání nebo předložení pozměňovacích návrhů, pak budete Eh, eh, moci eh, pohlížet na práci právního výboru nově a v závěru budeme mít dokument, který ostatně bude mít zcela jinou podobu než to, co jste viděli dosud. Eh, protože víte, eh, jak to chodí. Máme ještě ehm, etapu ehm, eh, vyjednávání, ehm, která předchází schvalování, respektive hlasování ve výboru na plén a na plénu a pak samozřejmě máme ještě jednání s komisí a radou. Takže děkuji mnohokrát za, vás, za váš čas, za vaše cenné připomínky a prezentace a zanedlouho se určitě opět uvidíme. Děkuji.